Takže jsme uzavřeli tento bod, dámy a pánové, a rád bych vám oznámila jednu záležitost. Kompetentní orgány eh, dostali žádost z Chorvatska, aby se zrušila imunita pana Jakovčiče a v souladu s článkem 9 bylo to, byla toto žádost předána výboru Jury.